s tím eh, operovat, tedy eh, poskytnout to pacientovi. Děkuji. Děkuji. A nyní je společná rozprava u konce. Hlasovat se bude ve středu ve 12 hodin. Děkuji a další bod na programu je zpráva paní Jill Evans o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Zahájíme rozpravu. V prvé řadě dostane slovo paní zpravodajka na čtyři minuty. Prosím. Thank you, Děkuji, eh, paní předsedkyně, eh, pane komisaři. Než bych chtěla poděkovat všem kolegům, kteří umožnili to, abychom se dostali do prvního čtení a k, do, k dohodě Evropské komise, komisi španělskému i belgickému předsednictví a také výboru pro životní prostředí a, zaměstnancům naší frakce. Podařilo se nám dosáhnout dohody po dlouhé a konstruktivní práci a po obtížných některých kompromisech. Tak, abychom tento návrh mohli eh, zasadit eh, do řádného kontextu, tak si musíme uvědomit, že vzniká, eh, respektive, že v Evropské unii každý rok je prodáno 9 milionů tun elektrických elektronických zařízení. Většina z toho jsou velké domácí spotřebiče a elektrospotřebiče. Vzhledem k tomu, že Eh, eh, spotřebitelé to spotřebují stále více, eh, tak je to největší odpadní tok v Evropské unii a má to být až 12,3 milionů tun do budoucna. A je to poměrně složitý odpadový tu, odpadní tok, v něk- ve kterém je několik bezpečných látek. A teď jde o to, aby, respektive takhle, že recyklovatelné produkty, nebezpečné produkty se dostávají do, do sloučení, které jsou obtížně recyklovatelné. Komise se domnívá, že stávající směrnice vedla k omezení používání některých látek o stovky, že se díky tomu nedostaly stovky tisíc tun, jako jsou bromované zpomalovače hoření do životního prostředí. Eh, tato směrnice ROHS eh, stanovila globální standard, ale potřebujeme ji ještě vyjasnit. Proto tímto přepracováním potřebujeme eh, zajistit ambicioznější a jasnější návrh. Myslím si, že stávající směrnici můžeme zlepšit řadou způsobů. V současné době obsahuje jasnou metodiku, kritéria, podle kterých se rozhoduje o omezeních. Jsou tam doplňující nástroje a je nezávislá na REACHi. Eh, nyní eh, jsme eh, ji rozšířili na veškerá elektrická a elektronická zařízení pokud to nebude výslovně stanoveno jinak. Jsou tam některé výjimky do tří let a bude se bude se tam především jednat o tři druhy vtalátu a jeden bromovaný zpomalovač hoření v prioritním projednání. Také se tam bavíme o dalších lhůtách, budeme se zabývat konkrétně také v budoucích revizích těch omezení o nanoma, zabývat se budeme nanomateriály. Asi nebudete překvapeni, že nejsem úplně spokojená se závěrečným výsledkem. Směrnice ROHS měla řešit konkrétní problémy eh, konkrétního odpadového toku a já si myslím, že jsme promeškali příležitost eh, pohnout s ní zásadním způsobem eh, před tím, že jsme tam nedali další omezení. Nicméně zachovali jsme její identitu a posílili jsme návrhy komise v řadě ohledů. Pokud jde o korelační tabulky, tak my naše frakce podporujeme, aby to bylo pro členské státy povinné. Nicméně jedná se o horizontální otázku, eh, která se týká veškeré evropské legislativy a nelze eh, ji eh, vyřešit jenom v rámci této problematiky. A proto, abychom to vyřešili, tak jsem předložila pozměňovací návrh 105, abychom vyzvali komisi, aby nám podala zprávu o tom, jak se to teď dělá ve členských státech ty korleční tabulky a jak to ovlivňuje práci komise a netrvala na povinných komin, ko, jako, ehm, eh, tě, na těchto povinných korelačních tabulkách eh, zde. To nám usnadní debatu do budoucna. Ehm, tímto způsobem jsme poměrně vágní a neambiciozní návrh posílili tak, aby eh, to do budoucna dobře chránilo životní prostředí i zdraví, a to nejen tedy teď, ale i do budoucna. Děkuji. Děkuji a nyní za komisi dávám slovo paní Damanaky. Yeah. Děkuji, paní předsedající, pan Potočník, pan komisař zde je, má odpovědnost za tento materiál, ale bohužel nebude vystupovat, protože má problémy s hlasem. Já jsem s ním na tomto materiálu pracovala a doufám, že tady budu moci hovořit i za kolegu. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, Máme začít první čtení k přepracování směrnice o omezení nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízení. Já musím říct, že bychom se do tohoto okamžiku nedostali, kde by bývalo nebylo plné práce Evropského parlamentu na tomto důležitém materiálu. Já bych ráda poblahopřála zpravodajce paní Jill Evans. Děkuji, děkuji také výboru za životní prostředí za vynikající práce na tomto návrhu. Od okamžiku přijetí v roce 2003 byla směrnice velmi důležitým materiálem, která zabránila tomu, aby tisíce tun byly eh, předmětem zbytečného elektrošrotu, který se dostane do životního prostředí. Bylo to důležité pro Evropskou unii i pro celý svět. Jsou další země a obchodní partneři, kteří na základě této naší iniciativy zavedli podobnou legislativu. Vzhledem k tomu, že se zvyšuje množství elektrických eh, zařízení, které obsahují tyto látky, například počítače, 60 eh, druhů surovin a materiálů. A za každého občana se vyrobí 25 kg tohoto materiálu ročně. A díky této legislativě budeme mít možnost zajistit, aby tyto škodlivé látky se nevyskytovaly a aby ten tok byl bezpečnější a bylo snažší jej recyklovat. To znamená, že budeme lépe pracovat a ekonomičtěji pracovat s našimi zdroji a budeme se držet naší strategie 2020. Členské státy a průmysl však upozorňuji na riziko neodpovídající implementace směrnice. Status quo je neúčinné a nedostatečné, nejenom pokud jde o ochranu životního prostředí, ale také pokud jde o vytvoření a zajištění rovných podmínek pro všechny. Proto je důležité, aby tento předpis byl upřesněn a ujasněn. Pro komisi je nejdůležitější, aby to odpovídalo předpisu REACH. Musí tam být jasné výhody pro životní prostředí a toho se dosáhne pouze tehdy, pokud se to bude dostatečně prosazovat i na národní úrovni. A já doufám, že vyhodnocení a definice nové legislativy pro marketing a zavádění těchto produktů na trhu bude rozhodně krokem správným směrem. Navíc jsou zde ambice v oblasti životního prostředí, které by se měly zlepšovat tím, že se budeme snažit do toho zapracovat nové produkty, jednak monitorovací zařízení a lékařská zařízení a další elektronické produkty, které tam zatím nepatřily. Doufáme, že se zlepší výhody pro životní prostředí. Ovšem, samozřejmě, hospodářské subjekty musí mít dostatečný čas na to, aby se přizpůsobily a aby měli čas provést změny. Ty se musí odvíjet od poskytnutých informací odpovídající kvality. My doufáme, že tyto změny proběhnou v pořádku. Zatím nebyla provedena dopadová studie. Komise zatím nevyjasnila všechny otázky, jsou zde však dvě prohlášení. Jednak pokud jde o rozsah působnosti komise, se to vykládá tak, že to vyplývá z článku 2 a že v průběhu přechodného období 8 let členské státy musí snížit elektrické a elektronické zařízení, které bylo původně mimo e, směrnice 95 z roku 2002 a to je zařízení, které už bude předmětem působnosti nové směrnice. Musí tedy snižovat objemy na svém trhu. Za druhé, pokud jde o přeskum článku 19a komise má v úmyslu provést nejpozději v tříletém intervalu po vstupu v platnost této směrnice dopadovou studii, která se bude soustředit na změny v rozsahu působnosti tohoto předpisu. To může vést k tomu, že komise předloží legislativní návrh souladu se svým právem legislativní iniciativy podle smluv. Rovněž také bychom rádi prohlásili následující, pokud jde o nanomateriály chceme konstatovat, že práce na společné definici nanomateriálu stále ještě probíhají na půdě komise. Chtějí, chceme přinést návrh takové definice pro všechny legislativní sektory, které budou odpovídat všem. Jsou tam ustanovení, která se vztahují na různé formy, včetně nanoforem látek. Jsou to ty, které jsou v tuto chvíli zakázány a v dalším období by měly být tyto zákazy přeskoumány. Komise lituje toho, že ustanovení v návrzích komise nebyla podpořena, šlo hlavně o korelační tabulky a povinnost korelačních tabulek. My přijímáme náhradu některých ustanovení tím, že tam budou úvodní ustanovení místo toho. Chceme zjednodušit první čtení. Chceme však konstatovat, že doufám, že to nebude precedens. Chceme hledat řešení spolu se spolu zákonodárcem a chceme vyřešit jednotlivé problémy. Evropská komise může přijmout kompromisní řešení, abychom dosáhli dohody v prvním čtení na tomto materiálu. Já bych ráda, aby Evropský parlament zaujal k věci stejné stanovisko jako my. Děkuji. Děkuji. A nyní zahajuji rozpravu řečníci za frakce, v prvé řadě EPP. Pan Sonik, máte slovo minutu a půl. Na, no, na počátku bych szczególnie poděkovat paní posel zpravodajce. Děkuji. Nejprve bych chtěl poděkovat paní zpravodajce za velmi dobrou práci na zprávě. Bez jejího odhodlání by nebylo možné dosáhnout kompromisu v prvním čtení. Ve směrnici se hovoří o e, životním prostředí, o tom, jaký byl dosavadní vývoj a snažili jsme se snížit množství e, elektronického odpadu. Naše priority během revize směrnice byly vytvoření většího, vyšších standardů, pokud jde o elektrická a elektronická zařízení. A nová směrnice povede k tomu, že všichni výrobci elektrických a elektronických zařízení budou muset dodržovat nové předpisy. to jim vlastně i pomůže. Kompromis, kterého jsme dosáhli, je velice dobrý. Nová směrnice dává podnikům dostatek času také na to, aby se přizpůsobili v nové legislativě. Metodika, která je zde upravována, vychází eh, z předpisu REACH a bez pochyby také pomůže eh, v tomto směru. Děkuji. A nyní eh, za um, ehm, SAD pan Leinen. Ja, danke, Frau Präsidentin. Děkuji, paní předsedkyni. Eh, doufám, že pan komisař eh, se uzdraví a bude využívat svůj, bude moct používat svůj hlas, protože ho budeme potřebovat v Cancunu. Paní eh, Damanaki tady byla na Rybolov a nyní tady hovoří i pokud jde o toto téma elektrických a elektronických zařízení. Parlament tady nezískal vše, co si přál. Příloha 3 eh, tam nakonec není, to nás mrzí, ale eh, za tři roky bude následovat revize bude potřeba do té doby vypracovat posouzení dopadu a budete muset předstoupit opět před parlament a budou se řešit i další problémy, které tady jsou. Máme tady mnoho výjimek, je to v podstatě jako uh, emmental, děravé jak emmental. Musíme eh, tyto věci eh, různě přeskoumat, pokud je o lidské straví. Například tady máme také solární panely, protože my jsme chtěli se zbavit kadmia, teď se ale dostane mnoho tun kadmia do životního prostředí právě díky solárním panelům. Komise ta nám tady vychází v mnoha věcech vstříc a e, jsme rádi, že jsme dosáhli tohoto pokroku a za tři roky se opět uvidíme u revize. Děkuji zpravodaji a stínovým zpravodajům. Děkuji e, za Alde, pan Kramer, minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně, pane eh, komisaři. Dnes eh, eh, tady překvapivě se dostáváme do konce legislativního procesu u této směrnice. Já jsem také velice překvapen, že bylo dosaženo kompromisu, který já i naše frakce považujeme za nosný. Nicméně mm, ta cesta v parlamentem byla obtížná. My jsme ten předpis hodně rozšířili, potom jsme ji zúžili a, a m, mm, prohlásili jsme eh, takové eh, látky za nebezpečné, eh, mm, u kterých si člověk musí klást otázky mm, jestli jsou tak nebezpečné, jako je například PVC. Když jim říkáme nebezpečné látky, otázkou je, jestli to tak má být nebo ne. Nicméně už zde bylo řečeno, že je jedinečné, že o každý gram jedu Eh, se zde přeme, eh, že z něj, u něj eh, debatujeme racionálně i iracionálně. Ovšem v Evropě máme v oblasti, které politicky chráníme, jako je například mm, oblast obnovitelných v energii, a prostě nelze si představit, že bychom toto vyňali z působnosti, toto odvětví vyňali z působnosti tohoto předpisu prostě pod heslem, že potřebujeme eh, klimaticky eh, eh, vhodné technologie, protože já si myslím, že to by bylo nemovolající, kdybychom naopak jako umožnili, aby se nějaký elektroštrot tady odsud nerecykloval. Děkuji a nyní pan Gerling za minutu 30. Thank you. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych ráda se také připojila k poděkování na adresu zpravodaje a jejich kolegů. Je to zásadní dohoda, my se k ní sama připojit. Já bych ráda ale upozornila na několik otázek toto přepracované znění mělo zlepšit situaci. Asi z definice plyne, že je jasné, že přepracované znění to má zlepšit a zjednodušit, pokud jde o požadavky na výrobce. Ale mně se zdá, že jsme udělali krok dopředu a dva zpátky. Já jsem ráda za přílohu 3, protože se tam vytvořil černý seznam několika látek, ale Mrzí mě, že některé věci z toho vypadly, ačkoliv se o nich dlouze debatovalo. Za druhé se zde měla zajistit právní jistota. A já bych ráda upozornila na otázku oblasti působnosti. Já bych řekla, že pokud to bude nejistota, tak tam jsou další požadavky na výjimky. A já si myslím, že je potřeba, aby komise ještě předem zpracovala dopadovou studii. Já jsem si to nerozmyslela, já si ale myslím, že je potřeba ty argumenty jasně konstatovat. Potom pojistky a mechanismy, kontrolní mechanismy, to si myslím, že bude velmi náročné. Já vítám, že komise to bude řešit ex post, ale bylo by bývalo lepší, kdyby to řešila dopředu. Myslím si, že rozšíření oblasti působnosti vlastně posílí právní jistotu. A potom je zde otázka nebezpečí přílišné regulace. My zde vlastně zavádíme dvojkolejnou kontrolu chemických látek a nebezpečných látek. My máme zde nařízení REACH a tam implementace probíhá, jak říkala už komise, vlastně uspokojivým způsobem. A my musíme to nějak uchopit a ne, ponechat fungování předpisu REACH platit tak, jak jsme to původně předjímali. Děkuji. Děkuji vám. A nyní za GUE NGL, pan Wills, prosím, paní Will, pardon. Děkuji, chtěla bych nejprve poděkovat paní zpravodajce, odvedla velmi dobrou zprávu a vydupala z toho vlastně to, eh, co bylo vůbec možné proti odporu eh, Rady Máme tady otevřený rozsah působnosti, tento přístup je opravdu vzorný a já jsem velmi ráda, že jsme se mohli takto dohodnout. Negativní je, že se s nám dosud zakázaných šesti látek, například eh, chromované a bromované eh, ochranné prostředky proti hoření a tak dále, jsou tady ošetřeny tímto způsobem. V roce 2011 tyto věci nebudou zakázány, nebo některé věci nebudou zakázány, až nové znění vstoupí v platnost. Někteří eh, přední výrobci eh, elektrických a elektronických zařízení na trh uvádí různé například laptopy nebo mobilní telefony bez těchto jedovatých látek a ani jim to příliš nezvyšuje náklady. Dámy a pánové, tady jsme si nechali eh, ujít velmi dobrou příležitost k tomu, aby rostoucí ehm, elektrický a elektronický průmysl byl poněkud ekologičtější. Někteří výrobci jsou eh, velice příkladní, ale místo toho, abychom je podpořili, tak pokulháváme trpí tím ehm, nejchudší tohoto světa, protože mnoho milionů eh, ton jadovatého elektrošrotu eh, končí právě tam. A oni si nemohou dovolit situaci změnit. Děkuji. A nyní za EFD pan eh, Ros minutu. Dámy a pánové, vyslovili jsme se proti eh, tomuto návrhu směrnice eh, na výboru, protože zpravodaj zásadním způsobem změnil návrhy komise, v, změnil rozsah působnosti Eh, přidal 33 eh, látek do přílohy 3, eh, včetně mm, organických sloučení bromu a chloru, zpomalovačů hoření a rozšířil ty toleranční lhuty a v prodloužil lhuty k nanomateriálům. Toto e, e, je nepodložené vědeckými e, poznatky a zásadně to, pokud to bude schváleno, ovlivní počet pracovních míst a poškodí průmysl. Ovšem díky dalšímu vyjednávání, kterého jsem se účastnil jako stínový zpravodaj, jsme eh, dosáhli eh, dobrého pokroku a budeme to moci zrevidovat za tři roky. Pokud jde o nanomateriály, tak eh, jejich definice byla odložena na to, až bude předložen návrh komise. Tímto způsobem jsme ukázali, jak trialog může být něco, co povede k výsledku. A nyní eh, ostatní řečníci eh, paní Weisberger, 4,5 Děkuji, děkuji paní zpravodajce. Pokud je o tuto směrnici, tak je velice kontroverzní. Jsou tady různé, velice se odlišující názory a stanoviska a tím spíše mě těší dobrý výsledek a schoda během trialogu. Chtěla bych tady zmínit specificky dvě věci. Jednak rozsah působnosti. Pro jaká zařízení má směrnice vlastně platit? Tady totiž nesmíme na jednu věc zapomínat. Původně byl rozsah působnosti zaměřen na eh, bílé zboží, tedy domácí spotřebičem. Ale teď se tady objevují různé nové skupiny zboží, například technologie i pro obnovitelné energie by se možná uh, mohly spadat. Zaměření směrnice původně bylo jiné. U domácích spotřebičů samozřejmě musíme mít mnohem přír, přísnější ochranu než u technologií, které obsluhuje odborný techno, personál, kde se to odborně recykluje, instaluje a tak dále. Proto jsem byla proto, abychom z toho vyněli obnovitelné eh, energie ehm, Viděla jsem, že většina tady jde trochu jiným směrem, ale já si myslím, že by bylo kontraproduktivní, kdyby eh, obnovitelné energie byly také zahrnuty. Eh, to by mělo nedobrý eh, vliv na také hospodářskou soutěž. Podle mě by nebylo dobré, kdybychom tady dali 37 látek jakožto prioritní látky, kde vlastně to ani ze zdravotních důvodů není e, odůvodnitelné, aby se to zakazovalo. Myslím si, že to je pouze vyvolávání paniky a proto si myslím, že je velice důležité, že jsme se rozhodli tak, jak jsme se rozhodli a jsem potěšena výsledkem. Děkuji. Grazie, la parola all'onorevole Van Brempt per... Děkuji a nyní prosím paní eh, Van Brempt na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi v prvé řadě poblahopřát paní zpravodajce, paní Evans, která vykázala značnou dávku rezolutnosti. Výsledek její práce opravdu můžeme podpořit, protože došlo k výraznému zlepšení řada těch zlepšení souvisí s rozšířením oblasti působnosti. My bychom bývali rádi, aby k tomuto došlo dříve, ale nestalo se tak. Stále ještě zde existuje další směrnice krom nařízení REACH, ačkoliv tam nejsou příslušné tabulky. A myslím, že tohle je velmi důležité. Tam se podařilo dojednat v trialogu odpovídající dohodu a nyní jsme schopni zkoumat chemické látky a jejich dopady. Pak zde máme další eh, produkty jako HBCDD a tak dále. Plus tři zpomalovače hoření, které budou prioritně řešeny. A pak je potřeba učinit kroky v oblasti nanomateriálů to bychom bývali rádi, aby se odehrálo také dřív. Jsme rádi, že v tom komise činí kroky. My bychom rádi zašli ještě dál. Je zde celá řada faktorů, s nimiž nejsme ještě v naší politické frakci zcela spokojeni. Rádi bychom, aby do toho byly doplněny další látky, aby tam bylo více přeskumu a méně výjimek. A poslední věc, kterou chci říci, ráda bych se vrátila k solárním panelům. Socialista demokraté byly jediná skupina, která do poslední chvíle se bránila tomu, aby solární panely byly vyňaty z oblasti působnosti. Tam fungovala velmi silná lobby, která byla neodůvodněná, protože v posledních letech kadmium bylo do roku 2003 zakázáno, přitom zůstalo v oběhu. To je velká škoda, zvláště v sektoru, který by měl sehrát zásadní roli při udávání tónu. Každopádně my tento návrh podpoříme a doufám, že FD nemá před sebou špatný papír, protože ráda bych, aby se také zapojili do trialogu. Děkuji a prosím pana Schnellharta. Paní předsedkyně, dámy a pánové, novou verzí směrnice se mělo přispět k tomu, aby se více chránilo životní prostředí a já si myslím, že jsme toho dosáhli, protože jsme si vytečili realistický rámec, rámec, které, který vychází ze skutečných rizik pro spotřebitele a životní prostředí. Je tady také prostor pro inovace. Je to velice důležité i pro malé a střední podniky. Je také uklidňující, že u tohoto důležitého tématu jsme se dokázali shodnout na určitých pokynech a já bych tady chtěl poděkovat zpravodaji i stínovým zpravodajům. Už dnes tady několikrát padlo, že e, litujeme toho, že tady byly ty solární panely z toho vyňaty. Tady nejde o kadmium, nejen o kadmium, jde také o inovace a investice a to musíme vidět odděleně. To jsou eh, také přístroje, které vyrábí energie. Nemůžeme to všechno házet do jednoho pytle. Eh, v chemické vazbě některé prvky vypadají úplně jinak, než eh, když jsou odděleně. A také jsem rád, že otázku PVC přenecháváme minulosti. Podniky, které vyrábí PVC, v minulých letech opravdu prováděli velký vědecký výzkum. Tady musíme vycházet z těch nejnovějších poznatků. A neměli bychom tedy opakovat diskuze z doby před deseti lety. Takže já jsem spokojen s tím, co teď bylo předloženo. Já si myslím, že mnoho toho uděláme pro životní prostředí, pro spotřebitele, pro inovace. Děkuji. La parola all'onorevole Tat... Děkuji a nyní má slovo pan Tatarela na minutu a půl minuty. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Za poslední rok a půl jsme byli svědky eh, toho, jak se evropské instituce výrazně snaží zajistit, aby výroba, používání a eh, likvidace elektronických zařízení byla ekologičtější a byla větší ohledy eh, k s eh, lidskému zdraví, směrnice ROHS eh, je součástí těchto eh, snah. Je to docela jistě břemeno pro podniky, ale je to také příležitostí pro to, abych naše podniky mohly nabízet čistší produkty a díky tomu vynikat. Pro ně to bude skutečnou konkurenční výhodou. Podniky by neměly tato pravidla vnímat, tuto směrnici vnímat jako jako eh, znevýhodňující podmínku, ale naopak jako eh, něco, co jim pomůže zlepšit eh, procesy a kvalitu. Samozřejmě jsou tady některé výjimky, ke kterým dojde, pokud nastane například nějaká hospodářská krize, anebo pokud bude se na to něco specifického, jako jsou nanomateriály, zdravotní bezpečnost, některých nanomateriálů, potom mobilní zařízení, eh, zařízení eh, v, používaná, eh, používaná v lidském těle, fotovoltaické panely a potom výzkum na vědecká zařízení. Závěrem bych rád vyjádřil, že by eh, směrnice ROHS a REACH měly eh, být lépe koordinovány a měli bychom se eh, vyhnout nejasnostem, aby podniky měly v situaci jasno. Děkuji a nyní zahajuji proceduru pro nezapsané řečníky a začneme s paní Já na minutu panem. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že tuto směrnici je třeba podpořit. Eh, příslušný eh, výbor eh, návrh z komise značně zlepšil, ale přesto tam zbývá několik věcí, o kterých musíme nadále debatovat. Například musíme mít na paměti eh, mezinárodní rozměry, protože k čemu je, eh, aby Evropská unie zůstala čistá, ale eh, nadále povolovala dovoz špinavých látek nebo škodlivin. Potom jsou tady malé a střední podniky, ty musí ty naše předpisy a související byrokratické záležitosti zvládnout a potom ten zavedený proces musí být dynamický a nikoli statický a proto potřebujeme aby eh, tato eh, problematika se pravidelně vracela na eh, pořad jednání Evropského parlamentu. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo paní Kandenbach minutu. Paní předsedkyně, paní komisařko, pan, pane komisaři, myslím si, že to je drobný krok, ale alespoň jde správným směrem. Tato pozdějená verze vede k tomu, eh, že eh, tam je vše zahrnuto s několika výjimkami. Já si myslím, že to je také dobrá orientace pro průmysl. Je zde také velmi důležitá informace pro spotřebitele. Já si myslím, že v budoucnosti bude velice důležité, aby spotřebitele věděli, jaké potenciální jedy pro životní prostředí přináší tím, že koupí eh, určitý eh, přístroj, určité zařízení. Důležitá je také likvidace těchto zařízení, je důležité, aby to bylo také ošetřeno a myslím si, že je úkolem komise i členských států, aby tyto informace byly poskytnuty i nyní, protože přechodná lhůta 8 let to je přeci jen příliš dlouhá doba. Děkuji a slovo má pan Paška Minuta. Děkuji za slovo, vážené paní prezident. Děkuji, eh, paní předsedající, vážení eh, kolegové. Ve vyspělých průmyslových zemí se životní cyklus eh, elektrických a elektronických zařízení stále zkracuje. Proto se zrychluje i tempo výměny těchto zařízení a proto elektrošrot je stále větší ekologickou zátěží. Je to druh odpadu, který se skládá a často obsahuje nebezpečné látky, jejichž likvidace zatím není uspokojivě dořešena. Proto je na místě otázka možné náhrady těchto látek už ve stádiu výroby těch elektrických a elektronických zařízení. Podle dostupných informací bychom měli postupně se zaměřit na hledání neškodných náhrad, eh, zejména halogenovaných eh, zpomalovačů řízení a laciného PVC. Zejména v případě PVC to v případě hledání korektního kompromisu mezi objektivními požadavky na ochranu životního prostředí a zájmy eh, výrobní sféry eh, bude velmi eh, citlivá záležitost tyto zájmy vyvážit. Děkuji za pozornost. Grazie. Ehm, a questo punto do la parola. Děkuji. A nyní dám slovo paní Damanaky, aby jménem komisa se vyjádřila. Děkuji, eh, paní předsedající. Eh, pane eh, předsedo, říká řečnice, vážení poslanci a poslankyně, rád bych, rád bych ještě jednou poděkoval paní zpravodajce za velký kus práce. Vypadá to, že to těžká práce vedla ke kompromisu, který v parlamentu vznikl a to je velice důležité. Nyní máme tedy eh, eh, stanovený balíček pravidel, podle kterých členské státy mohou zajistit, aby elektronické výrobky uváděné na trh v Evropské unii eh, byly prosté některých nebezpečných látek. Samozřejmě tento návrh představuje kompromis a všichni víme, že kompromisy jsou kompromisy. To je zcela zřejmé a proto proto samozřejmě toto můžeme podpořit. Samozřejmě je třeba toho za komisi říci hodně. Bychom bývali byli rádi, aby ten kompromisní text byl jasnější, pokud jde o rozsah působnosti, pokud jde o povinnosti členské stát, členských států a, a hospodářských subjektů v tom osmiletém přechodném období. Takže ty deklarace, se kterými přišla komise, Mm, rozhodně a to směří k tomu, že není ten rozsah působnosti jasný a chtěl bych, chtěl, byla bych ráda, paní předsedkyně, aby toto se e, za komisi dostalo do protokolu zápisu dnešního jednání. My každopádně začneme pracovat na uplatňování této směrnice, jakmile vstoupí v platnost a nabude účinnosti. Myslíme si, že ustanovení směrnice, pokud jde o posuzování eh, souladu a mm, označení, mm, povedou eh, k posunu, protože stanovují eh, jasné povinnosti k tomu, jak hospodářské subjekty budou označovat schodu svých produktů a jak členské státy mají tuto schodu ověřovat. Takže paní předsedající. Toto rozhodně není eh, konec práce. Já bych všem eh, účastníkům debaty chtěla poděkovat eh, za příspěvky do debaty a komise bude nadále ve svých snahách pokračovat. Děkuji a nyní dostává slovo paní Evans na dvě minuty. Děkuji, eh, paní předsedající. Já bych ráda poděkovala eh, všem eh, kolegům za komentáře, které jasně ukážou, jaké velké rozdíly existovaly mezi frakcemi během vyjednávání a jak obtížný to byl proces. Nicméně máme nyní podporu všech frakcí a velice doufám a věřím, že při hlasování ve středu se toto projeví. Také velice ráda eh, jsem svědkem, eh, nebo slyším, že komise je angažována, eh, v, pokud je o prosazování této směrnice, protože budoucnost směrnice bude v rukou komise prakticky výlučně. Parlament nemá spolurozhodovací pravomoci a komise do budoucna bude ujasňovat rozsah působnosti a obsah takže eh, chtěl by, chtěla bych, aby eh, komise už prioritizovala své, eh, své práce v této věci, tak aby tento odpadový tok, který tolik ohrožuje lidské zdraví a životní prostředí, byl předmětem naší pozornosti. Protože, jak už jsme slyšeli, prevence je lepší než následní než následné čištění. A tolik věcí, jako jsou ty bromované zpomalovače zhoření, už jsou obsaženy například v těch stávajících směrnicích a je vidět, že to k něčemu vedlo. Eh, velké množství eh, lidí, eh, včetně zástupců průmyslu a nestátních organizací, je na tom to zainteresováno a já si myslím, že ten kompromis, ke kterému jsme se dostali zde, je v souladu s tím původním s tou původní změnící ROAS a já si myslím, že pokud to parlament schválí, tak budeme pokračovat tedy v jejím působení do budoucna. Dobrá, hm, děkuji. Tímto je debata ukončena a hlasování eh, bude eh, v středu v poledne. A nyní